schválení v rámci začátku další schůze. Pokud nebo, a ještě říkám, že veškerá usnesení, která byla přijata, předám odpovídajícím orgánům, osobám, kterým se to týká. A pokud by chtěl ještě vystoupit. Pani převodničance, přiznám se, že dnešním zahávání. Pane předsedající, musím říct si naprosto upřímně, že mě překvapilo, jak se dnes chováte. Já si myslím, že většinou jste se snažil dávat eh, slovo velice spravedlivým způsobem, ovšem dneska to nechápu, pane předsedo. Toto je téma, které je tak nesmírně důležité. Je to poslední téma našeho zasedání. A vy jste, pane předsedo, 18 minut zkrátil celou naši rozpravu. To je prostě úplně nepochopitelné. Jsem z toho nesmírně, nesmírně smutná. Paní kolegyně, za agendu, za pořad jednání odpovídá konference předsedů. To, že trošičku jsme skončili dříve než podle plánu, je tím, že v minulých debatách vůbec nebyly skoro žádné catch the eye. Já jsem to musel zkrátit Jinak by tady byla nerovnováha mezi jednotlivými národnostmi. A teď si bude stěžovat pan Kaputo, že určitě frakce SAD nedostala dost prostoru, že to bylo k její nevýhodě. Takže nyní pan Kaputo, technická poznámka a pak to ukončíme. Děkuji, pane předsedo. Vy jste udělil slovo osmi poslancům mezi EPP a ALDE. Vy jste to rozdělil a ostatní frakce třeba má. Z toho vyšla na prázdno. Jinak udělujete slovo těm, kteří ještě nehovořili, ale například takový kolega Kelly, ten hovořil a slovo dostal. Myslím si, že to, jak jste se zachoval, není správné. Děkuji mnohokrát, kolego Kaputo. Výslovně uvádím, že na počátku se o slovo nepřihlásil z SAD vůbec nikdo. Pak jste se dostavili vy. Já jsem pana Čambackého nenechal vystoupit, neboť již hovořil a já eh, tady mám přesný záznam našich služeb, takže já jsem nedal slovo těm, kteří již hovořili. A také jsem nedal prostor osmi poslancům z EPP, ale pouze třema dvou poslancům z AD, i když jsem měl celkově více než deset možností udělit slovo. Já se snažím postupovat korektně a nemůžu říct, že bych nějakým způsobem upřednostňoval kolegy z mé vlastní frakce. Tímto je zasedání uzavřeno.